norem demokratické diskuse, kterou bych nikdy nechtěl omezovat a nikdy jsem ji ani neomezoval. Děkuji vám, dámy a pánové, budeme hlasovat. Takže hlasování. Podle jednacího pořadu máme eh, hlasovat o zprávě pana Böge. Týká se to eh, eh, víceletého finančního rámce, finanční disciplíny a také se jedná konkrétně o financování projektu ITER. Jak tomu rozumím, máme ústní pozměňovací návrh. Prosím tedy pana Lamasira. Děkuji, pane předsedo. Ve jménu rozpočtového výboru bych chtěl požádat o to, aby předtím, než budeme eh, hlasovat, tak předložíte eh, hlasování o pozměňovacím návrhu, který byl včera jednomyslně přijat rozpočtovým výborem. Je to pozdě předkládaný pozměňovací návrh. Bohužel kvůli nedostatku času z nám nebylo možno přeložit jej do mnoha jazyků, ale je to velice důležitý pozměňovací návrh, protože po dohodě, která padla minulý týden v trialogu, eh, pokud jde o financování projektu ITER, eh, jsme se včera odpoledne dozvěděli, že Rada jednomyslně přijala tuto dohodu, ovšem s jednostranným prohlášením, které podepsalo šest států, které dávají opačný výklad tomuto textu, než eh, mu eh, dával parlament. Proto se rozpočtový výbor domnívá, že dnes dopoledne Evropský parlament slavnostně připomene svou eh, interpretaci, bez které bychom nedali svůj souhlas v rámci trialogu. Proto musíme uplatnit článek 61 odrážka 3 našeho eh, nařízení, který umožňuje, abychom předložili tento pozměňovací návrh k hlasování, i když pozdě, ale ty podmínky byly opravdu mimořádné. Do, pan,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 či... Který včera rozpočtový výbor schválil. Chtěla bych se, nej, chtěla bych se nejprve zeptat, zda má někdo nějaké námitky proti postupu jako takovému. Nikdo nenamítá nic proti postupu. Budeme tedy hlasovat, eh, jak o to žádal pan Lamasir. Jedná se o to, na čem se včera dohodl rozpočtový výbor. Kdo je proto, na čem se včera dohodl rozpočtový výbor? Děkuji proti kdo se zdržel hlasování, čili toto dohodnutí bylo schváleno a návrh pana Lamasira a rozpočtového výboru tímto schválilo plenární zasedání. Můžeme tedy přistoupit ke hlasování o zprávě pana Berge a e, bude e, to nominální hlaso, jmenovité hlasování spolu s tím pozměňovacím návrhem, o kterém hovořil pan Lamaser. Zahajuji hlasování. Už jste hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji panu Berger. Nyní přistupujeme ke zprávě paní Jendřejevské. Je to návrh rozpočtového rozpočtu číslo 7 lomeno 2011. Tedy týká se to rozpočtového roku 2011. Bude to zase nominální jmenovité hlasování. Zahajuji. Už všichni hlasovali? Končím hlasování. Schváleno a děkujeme paní Jendřejevské. Další zpráva pana Lega, BG, pardon, uvolnění prostředků z Fondu Solidarity Evropské unie. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni už? Končím hlasování. Schváleno. Děkuji panu BG. Další hlasování bude o zprávě paní Matery. Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Už jste všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno a děkuji paní Matere. Hlasujeme o zprávě paní Sipel. Právo na informace v trestním řízení. Zase to bude jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni už jste hlasovali, končím hlasování. Schváleno a děkuji paní Sipel. Přistupujeme ke zprávě paní Ayala Sender. Jedná se o jmenování eh, členů účetního dvora členů původního eh, účetního dvora. Nejprve budeme hlasovat o jmenování pana Pinkstena. Vážení kolegové, eh, toto bude tajné hlasování a budete mít jenom modré světlo na vašem přístroji. Můžete hlasovat buď pro nebo proti nebo se zdržet. Tedy jako obvykle. S tou výjimkou, že tam bude jenom jedno světlo na vašem přístroji. Hlasujeme o jmenování pana eh, Karola na Zahajuji hlasování. Už jste všichni hlasovali, končím hlasování. Kandidatura byla schválena a můžeme gratulovat. Nyní budeme hlasovat o jmenování pana Hendrika Otba. Zahajuji hlasování. Už jste všichni hlasovali? Končím hlasování. Kandidatura schválena. Gratuluji. Hlasujeme o jmenování pana eh, Juana Francisca Korony eh, Ramora. Ramona, pardon. Eh, dobře, prosím. Chápu, že máme nějaký návrh, takže pan Odi, pan Odi. Pane předsedo, V tuto chvíli provádíme konzultace, pokud jde o jmenování eh, člena účetního dvora. Připomínám, že účetní dvůr se skládá se 27 Eh, členů a článek 86 hovoří o tom, že členy jmenuje Rada po konzultaci parlamentu a dnes bude probíhat eh, konzultace, potom to předáme Radě, vlády navrhují jména a Evropský parlament k tomu vyslovuje svůj názor. Máme tady eh, členy a je navrženo 8 států, Belgie, Dánsko, Španělsko, Finsko, Irsko, Itálie, Portugalsko a Švédsko a v těchto osmi státech jsou čtyři, jejichž vlády byly nedávno změněny. Belgie, Itálie, Dánsko a Španělsko ehm, dvě bez voleb a ve dvou státech eh, proběhlo Itálie, Belgie, Itálie bez voleb a Španělsko a Dánsko ehm, tam proběhly volby. K těmto čtyřem státům je z těchto čtyřech států je jeden stát, tedy Španělsko, kde se změnila, eh, změnilo také politické rozložení. Byl jsem na eh, zasedání v Marseji. Eh, ty tři státy nic nechtěli, ale pokud je o Španělsko, tak političní zástupci mě požádali, abych poprosil parlament, abychom podle článku 108 našich pravidel odložili hlasování, abychom jim dali čas na zvážení situace. Král bude jmenovat vládu příští týden. Je to požadavek, který který byl předložen našemu parlamentu, abychom odložili hlasování a skupina EPP vás tady o to žádá. Sorry. Zgodně s zásadami. V souladu se zásadami bych chtěl požádat, aby nejprve se jeden poslanec vyjádřil pro tento návrh. Prosím, kdo, je, kdo by se chtěl vyjádřit ve prospěch, pod, kdo podporuje? Pan Sperony, prosím. Grazie, presidente. Molto spesso... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. V Evropě často se zapomíná na vůli lidí. Byli jsme svědky tlaků pokud jde o e, referendu, e, v Itálii nedošlo k volbám. Pokud se věci nemění, potom nemá smysl mít volby. E, zdá se, že nyní máme ve Španělsku novou vládu a, tato vláda by měla mít možnost v rámci demokracie si vybrat svého zástupce. Prosím, kdo se vyjádří proti? Pan místo předseda Svoboda. Pane předsedo, bez ohledu na to, že určitě e, důvěřujeme paní Ayalada Sender, bych chtěl jménem politické skupiny říci, e, Jedná se o nezávislou pozici, jedná se o to, zda tuto, tato osobu považujeme za správnou nebo nikoli. Není to delegát nějaké vlády, na to je třeba jasně poukázat. Příště EPP bude e, požadovat, aby se vyměnil komisař, kvůli tomu, že se změnila vláda. My v Evropě nehovoříme zná jednotlivé vlády, to musíme mít na paměti. A proto bych chtěl jasně říci, zde byl někdo jmenován, výbor parlamentu tuto osobu považuje za správnou, za e, e, dobrou osobu na tuto funkci a paní Ayelar Sender zjistila všechny potřebné informace. My bychom měli hlasovat o této osobnosti a neměli bychom mít nějaké dodatečné hlasování o vládě ve Španělsku. Proszę Państwa, najpierw głosujemy. Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana Ody, který zněl, zda bychom měli přeložit, posunout eh, tohoto hlasování. Čili nejprve hlasujeme o návrhu pana Ode, Kdo je pro jeho návrh? Musíme to elektronicky ověřit. Budeme ověřovat a zahajuje hlasování. Hlasujeme o návrhu pana Ody. Už všichni hlasovali? Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Tudíž vás, dámy a pánové, žádám, abychom teď přešli k hlasování o kandidatuře pana Korony Ramona. Hlasování je zase tajné a zahajuje hlasování. Už jste všichni hlasovali? Končím hlasování. Kandidatura byla schválena. Gratuluji. Jmenování pana eh, Vileho Itele eh, za člena účetního dvora. Hlasování je zase tajné. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Eh, kandidatura byla schválena a gratuluji. Další jmenování eh, Kenin Cardiff. Pan, hlasování je zase tajné zahajuje hlasování. Už všichni hlasovali. Končím hlasování. Kandidatura byla schválena po, ne, další jmenování e, pana Petra Ruso. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Eh, návrh na jmenování schválen a gratuluje. Další eh, návrh na jmenování pana Vitora Manuela da Silvy Caldeire. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. E, tento návrh na jmenování byl přijat. Gratuluji. Poslední e, návrh na jmenování pana eh, Hanse Gustafa eh, Vesberga. Zahajuji hlasování. Všichni už hlasovali. Končím hlasování. Eh, návrh na jmenování schválen. Gratuluji a děkuji paní Ayala, která připravila veškeré návrhy na jmenování a děkuji tedy za celou zprávu. Další zpráva je zpráva paní Jiménez a paní Romero. Vzhledem k tomu, že jsme nedostali žádný návrh na zamítnutí ani žádné pozměňovací návrhy, paní Tyson, vy se chcete vyjádřit, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jenom jednu věc vyjasnit. Byla zde chyba a pane Odej, v Belgii máme novou vládu na základě voleb. A trvalo nám to více než 500 dní, aby se vláda e, sestavila, ale před těmi 500 dny proběhly volby. A na to jsem chtěla jenom upozornit zde v parlamentu. E, děkujeme paní. E, děkujeme vám. Ano, eh, všem nám to bylo známo, ale určitě má význam, když se to ještě zdůrazní. Proto demokracie někdy pracuje dlouho, ale nakonec dospěje k dobrým eh, výsledkům. To všichni dobře víme. Vracíme se k druhému čtení eh, ve věci Evropského ochranného příkazu. Je to zpráva paní Jiménez a paní Romero. Eh, k této zprávě jsme nedostali žádný návrh ani na zamítnutí, ani pozměvací návrh. Proto eh, chápu, že společné stanovisko rady bylo přijato. Další věc je zpráva paní Matie. Také se jedná o druhé čtení. Jedna, eh, týká se to jednotného postupu vyřizování žádosti o povolení k pobytu a práci a v této věci jsme také nedostali návrh, aby ta zpráva byla zamítnutá, ani jsme nedostali žádný pozměvací návrh. A takže společné stanovisko rady pokládáme v tom případě za schválené. Děkuji paní Mathieu. Další zpráva je zpráva pana Riveríny. Také se jedná o druhé čtení. Jsou to některé předpisy, týkající se e, rybolovu v oblasti dohody GFCM, Generální komise pro rybolov ve středozemním moře. Ani k této věci jsme nedostali návrh na zamítnutí, nebyl předložen žádný pozměňovací návrh. Proto e, pokládáme stanovisko rady za schválené a děkujeme paní, panu Ribelíny tento, teď eh, druhé čtení, roční účetní závěrky některých forem společnosti, pokud je o mikrosubjekty. A eh, zpravodajem je pan Lene. Budeme eh, pro, projednávat tento postoj rady. Máme pět poznacích návrhů právního výboru. Kdo je pro? Hlasujeme o všech najednou. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. Teď tedy pozměněné, eh, pozměněný postoj můžeme pokládat za schválený. Děkuji a gratuluji panu Léna. Další zpráva pana de Castro týká se to finančního řízení pro některé členské státy, aby se Eh, vyvarovali problémům, co se týče finanční stability. Máme tady návrh na řízení a budeme hlasovat o všech šesti návrzích výboru Envy eh, dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Teď eh, budeme hlasovat o takto pozměněném návrhu na řízení. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Schváleno. Budeme hlasovat o návrhu usnesení jmenovité hlasování, které zahajuji. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Schváleno a hra, eh, dovolte mi, abych pogratuloval panu de Castro. Nyní je zpráva pana Styrdy budeme eh, jednat o eh, návrhu usnesení 24. Bod 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Teď bod G, preambuly. Má čtyři části. Budeme hlasovat nejprve o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Třetí. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtvrtá část pro? proti, zdržel se, schváleno. Teď bod L, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Bod M, preambule, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Bod N, úvodních ustanovení pro, proti, zdrželi se, schváleno. O pro proti zdrželi se schváleno. Hlasujeme o celém návrhu usnesení. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Děkuji vám za spolupráci. No, děkuji mnohokrát.